Good morning, everybody. Please sit uh, in your seats. Uh, we will begin with the committee. Buenos días a todos y... <clears throat> Dobrý den. Začneme se schůzí našeho výboru. První bod programu, souhlasení programu. Program jste dostali. Pokud není problém, tak všichni souhlasí, tak lze ho považovat za odsouhlasení. A další bod, zápis z minulých schůzí, také máte k dispozici všechny informace. Takže <clears throat> můžeme odsouhlasit. El siguiente punto. Další bod programu sdělení předsedkyně. Chtěla bych vás informovat, jak asi většina z vás již ví, že 3. března se bude slavit Mezinárodní den žen s velice důležitou akcí ženy uprchlice a již na úvod víme, že se zúčastní předseda parlamentu, pan Martin Schulz a paní Mary Robinson. A, takže budeme pokračovat teď na programu ještě a e, doufám, že všechny se zapojíte do této akce. Sdělení o schůzi koordinátorů. Nic mm, asi nemusím zdůrazňovat. My jsme přijali rozhodnutí o některých zprávách, cestách a um, určitě vaši koordinátoři, um, koordinátorky vás poinformují. Výborně, přejdeme k bodu, který se týká hlasování. Všichni máte hlasovací karty, ano. Takže přejdeme k hlasování. Eh, relativo a alcanzar el objetivo. boj proti chudobě ze světle zvýšení nákladů rodin. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Zpravodajkou je paní Julie Ward. A přejdeme tedy k hlasování. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Takže návrh 37 nyní. To je pro? To je proti? Zdržel se. Souhlaseno 38 <clears throat> pro. Proti. Zdržel se přijata. 39 pro. Proti. Zdržel se přijat. 40 pro. Proti. Zdržel se přijat. 41 pro proti, zdržel se přijat, kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijat. <coughs> Nyní návrh 43 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 49 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 50 pro, proti, zdržel se. Hmm, výsledek není jasný, takže prověříme návrh 50 a hlasování. Končím hlasování. Ještě dva jeden, konec. Zamítnout 14 pro, 16 proti. Kompromis 6, kdo je pro? je proti? to se zdržel? Přijat. Nyní přejdeme k návrhu 82. Pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 53 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 54 pro, proti, zdržel se, přijat. 55 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 56 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 57 pro, proti, zdržel se přijat, 58 pro, proti, zdržel se zamítnut, 59 pro, proti, zdržel se přijat, 60 pro, proti, zdržel se zamítnut, 61 pro, proti, zdržel se přijat, 62 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 50, 65 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut. 66 pro, proti, zdržel se zamítnut. 67 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijat. <clears throat> Nyní přejdeme k návrhu 68 pro, A pesar de que las mujeres estamos když dvě ženy jsou, i když ženy jsou zvyklé, jak se říká, eh, dělat dvě věci najednou, tak já asi ne, já nejsem schopná zároveň pít kávu. es que aquí hay una... No, no, con esto no lo hacemos. Necesitamos más papel. voy, voy, voy al baño.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 zdržel se. No, dobře, prověříme. 68, zahájil hlasování. Se cierra la votación. Končím hlasování. Souhlasím. 70 pro proti, zdržel se. Zamítnut 71 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 69 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 73 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 74 pro, proti, zdržel se zamítnout. 75 pro, proti, zdržel se. Ne. 76 pro, proti, zdržel se přijat, 78 pro, proti, zdržel se přijat, 83 pro, proti, zdržel se přijat, 85 pro, proti, zdržel se. Prověříme, zahaj hlasování 85. Končím. Odsouhlaseno. 86 pro, proti, zdržel se. <clears throat> Odsouhlaseno. 13 pro. Ne. Aha. Tady mi něco chybí. siete a favor. 87 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 89 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 7 pro, proti, zdržel se přijat. 8 pro, proti, ne, ne, 8, ano. 8. 8, návrh 8, paní Gerik. Zdá se, že některé frakce mají asi chybné seznamy. mi 8 pro, proti. Zdržel se. Zapítnout. 9 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 11 pro, <clears throat> proti, zdržel se zamítnut. 12 pro, proti, zdržel se přijat. 13 pro, proti, zdržel se. Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky, Zahajuji hlasování. <clears throat> Končím. Zamítnut. Návrh 14 pro. Proti. Zdržel se. Návrh 14 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. Návrh 15 pro proti, zdržel se zamítnut, 16 pro, proti, zdržel se zamítnut, 18 pro, proti, zdržel se zamítnut, 19 pro, proti, zdržel se zamítnut, 20 pro, proti, zdržel se. Um. 20 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 2 <clears throat> <clears throat> pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 22 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 24 pro, proti, zdržel se přijat. 26 pro, proti, zdržel se přijat. 27 pro, proti, zdržel se, přijat. 28 pro, proti, zdržel se, přijat. 29 pro, proti, zdržel se, přijat. 30 pro, proti, zdržel se, přijat. A nyní přejdeme k závěrečnému hlasování. Ano, <clears throat> o zprávě za hlasování. Queda aprobado el informe por 18. Zpráva odsouhlasena 18 pro a 11 bylo proti. Blahopřejeme paní Mort. Ahora No, la señora Bonestork ha pedido la palabra. Bonestork chtěla o slovo. Chci pouze říci do zápisu, že eh, chci, abychom k tomu měli menšinové hlasování.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 a žadatelek o azyl. Začneme s hlasováním. 55 pro, proti, zdržel se přijat. 56 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 62 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut, 64 pro, proti, zdržel se přijat, 65 pro, proti, zdržel se přijat, 66 pro, proti, zdržel se zamítnut, 67 pro, proti, zdržel se, sam přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijat. 69 pro, proti, zdržel se, přijat. 72 pro, proti, zdržel se, přijat. 73 pro, proti, zdržel se, přijat. 74 pro, proti, zdržel se zamítnut, 74 pro, pardon, 75 pro, proti, zdržel se. Prověříme návrh 75, zahajuji hlasování. Končím. Přijat. 76 pro proti, zdržel se zamítnut, 77 pro, proti, zdržel se zamítnut, 78 pro, proti, zdržel se zamítnut, 79 pro, proti, zdržel se zamítnut, 80 pro, proti, zdržel se zamítnut, 81 pro, proti, zdržel se zamítnout, 82 pro, proti, zdržel se zamítnout, a kompromis 8, kde je pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 10, 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Zde máme ústní návrh, dostali jste text, dokumentaci ho máte, takže přejdeme k hlasování o tomto ústním návrhu pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 90 pro, proti, zdržel se zamítnut, 91 mm, pro, proti, zdržel se přijat, 92 pro, proti, zdržel se zamítnut, 93 pro, proti, zdržel se přijat, 95 pro, proti, Aha, odpadá, tak 94. čtyři pro, proti, slyšel se, přijat. 134 pro, proti, slyšel se, přijat. 96 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní přejdeme k návrhu 105 pro, proti, zdržel se zamítnout. 106 <clears throat> pro, proti, zdržel se zamítnout. 107 pro, proti, zdržel se zamítnout. 108 pro, proti, zdržel se zamítnout. Kompromis 12 pro, proti, <clears throat> zdržel se, přijat. Návrh 100. 12 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 113 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijat. 115 pro, <clears throat> proti, zdržel se přijatel. Eh, 116 pro, proti, zdržel se přijatel. Eh, 117 pro, proti, zdržel se přijatel. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se přijatel. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijatel. A nyní návrh 124 pro, proti, sežel se přijat, 127 pro, proti, sežel <clears throat> se přijat, 129 pro, proti, sežel se zamítnout, 130 pro, proti, sežel se zamítnout, 131 pro, proti, zdržel se zamítnout. Původní text, odstavec 13 ve třech částech, první část pro, proti, zdržel se přijat, druhá část pro, <clears throat> proti, zdržel se přijato, třetí část pro, proti, zdržel se přijato. 133 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuté. 135 pro, proti, zdržel se přijat. 139 pro, proti, zdržel se přijat. 141 pro, proti, zdržel se přijato. 136 pro, proti, slyšel se přijat. 136 pro, proti, slyšel se přijat. 138 pro, proti, slyšel se zamítnut. 140 pro, proti, slyšel se přijat. 142 pro, proti, slyšel se přijat. 143 pro, proti, zdržel se přijat. 144 pro, proti, <clears throat> zdržel se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní přejdeme k návrhu 174 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 17, kdo pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 150 pro, proti, zdržel se přijat. 151 pro, proti, zdržel se přijat. 152 pro, proti, zdržel se přijat. 154 pro, proti, zdržel se přijat. 155 pro, proti, zdržel se přijat. Zamítnut 156 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 18, pro, proti, <clears throat> zdržel se, přijat. 161 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 19, pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 166 pro, proti, zdržel se zamítnut, 167 pro, proti, zdržel se zamítnut, 169 pro, proti, zdržel se zamítnut, 168 pro, proti, zdržel se zamítnut, 170 pro, proti, zdržel se přijat, 172 pro. Chcete prověřit? Návrh 168, eh, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. to 9 9 eh, bylo pro, 18 proti, 1 se zdržel. Eh, chtěla bych prověřit 169. Eh, con el 169 se abre la votación para el 169. 169, 169. Končím hlasování. Zamítnu. Takže mm, teď hlasujeme o 172. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 175. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 176 pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 100, 184 pro, proti, zdržel se zamítnut, 185 pro, proti, zdržel se zamítnut, 186 pro, proti, zdržel se přijat, 187 pro, proti, zdržel se přijat, 188 pro, proti, zdržel se zamítnut, 189 pro, Vy chcete prověřit? 188? Dobře, 188 za hlasování. Končím hlasování. O 11 pro, 17 proti. Ano, já sice hmat mám asi problematický, ale zrak mi docela slouží. Dobře. A nyní 89, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 190 pro. Proti. Zdržel se. Nebylo to jasné, takže prověříme 190. přijat. Dobře, 191 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo stejné. No taky prověříme. 191 prověříme. Ale je to logické, dobře. Zamítnut. 192 pro, proti, Sešel se přijat, 193 pro, proti, zdržel se zamítnout. 194 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijata, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta. 195 pro, proti, zdržel se zamítnout 196 eh, a 197 totožné, společně pro, proti, zdržel se zamítnutý, 198 pro, proti, zdržel se zamítnut, 199 pro, proti, zdržel se přijat, 200 pro, proti, zdržel se přijat, Kompromis 21, kdo je pro? Proti? Slyšel se. přijato. Návrh 203 pro. Proti? Zdržel se. Přijat. 204 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnut. A návrh 1 pro. Proti? Zdržel se. Přijat. 2 pro proti, zdržel se přijat, tři, pro, proti, zdržel se přijat, čtyři, pro, proti, zdržel se přijat, pět, pro, proti, zdržel se přijat, šest, pro, proti, zdržel se přijat, sedm, pro, proti, zdržel se přijat, osm, pro, proti, zdržel se přijat, 9 pro, proti, zdržel se, by bylo to jasné. Prověříme návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnut. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Kompromis 1 má ústní pozdělací návrh zpravodajky, nevím, zdali je zpravodajka chce. Eh, ráda bych dodala větu, a je to po, že zhruba 9 tisíc eh, osob překročilo eh, se středovním, překročilo středozemní moře a tak dále, tak pak bych chtěla dodat, zatímco UNHCR podal zprávu, že 16. E, ledna e, činí ženy a děti 55 e, všech těch, kdo dorazili do Řecka, aby se ucházeli v Evropě o azyl. Je to jenom aktualizace statistických údajů. Pardon. Eh... Omlouvám. Dobře, takže mm, bereme e, tady, tady tu poznámku pany Hannibal o aktualizovaných údajích a přejdeme hlasování. Pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 12 pro, proti, zdržel se přijat. 13 pro, proti, zdržel se přijat. 14 pro, proti, zdržel se zamítnout se. Návrh 15 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 2, na, 2, 2 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 24 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 25 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 26 pro, proti, zdržel se zamítnut, 27 pro, proti, zdržel se přijat, 28 pro, proti, zdržel se zamítnut, 29 pro, proti, zdržel se přijat, 30 pro, <clears throat> proti, zdržel se přijat. 32 pro, proti, zdržel se. To není jasné. Prověříme 32. Zahajuji hlasování. Přijat. Návrh 31 pro, proti, zdržel se zamítnout. 33 pro, proti, zdržel se zamítnut, 34 pro, proti, zdržel se přijat, 35 pro, proti, zdržel se přijat, 36 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijat, druhá část pro, proti, zdržel se přijat, 36, 37 pro, proti, zdržel se přijat, Návrh 38 pro, proti, zdržel se zamítnut, 39 pro, ve dvou částech, pardon, první část první, pro, proti, zdržel se přijat, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta. Návrh 40, nevím. Návrh 40 pro, proti, zdržel se zamítnut, 41 pro, proti, zdržel se přijat, 42 pro, proti, zdržel se zamítnut, při, přijat, 43 pro, proti, zdržel se zamítnut, 44 pro, proti, zdržel se přijat, 45 pro, proti, zdržel se přijat, 47 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 48 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 49 pro, proti, zdržel se, přijat, 51 ne, o tom hlasovat nebudeme, odpadá, 53 taky, 52 pro, proti, zdržel se zamítnut. 54 pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní přejdeme k závěrečnému hlasování elektronicky. Zájem hlasování. Se cierra la votación. Y queda aprobado el informe con... Práva je odsouhlasená 18 pro, 10 proti, takže přejem, blahopřejeme paní Hannibal. Sí, señora Bon, Estor. Auch hier möchte ich zu Protokoll geben ein Minderheitenvotum. I zde chci dát do zápisu, že tam chceme mít eh, to menšinové votum. Muy bien, se me informa que en las próximas... Uh, ano, budete muset předložit text o tom, jak jste hlasovala, hlasovali sekretariátu, tedy v co nejbližší době. pasamos a la votación. Jdeme v hlasování o absolutoriu rozpočet 2014. Obecný rozpočet Unie. A návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 6 pro. Proti? zdržel se zamítnut, 7 pro, proti, zdržel se přijat, 8 pro, proti, zdržel se zamítnut, 9 pro, proti, prověříme návrh 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. <clears throat> Zamítnout. 10 pro, proti, zdržel se, přijat. 11 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 12 pro, proti, zdržel se. Hmm. Já je třeba to prověřit, protože to nebylo jasné za hlasování o návrhu 12. Končím. Přijat. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 14. Pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 15. Pro? Proti? zdržel se přijat. 16 pro, proti, zdržel se přijat. 17 pro, proti, zdržel se zamítnout. pozměvací návrh ústní, který nahrazuje číslo 1. První část, je pro, proti, Je třeba si to prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh 2. Pro? proti, zdržel se, přijato, 13 pro, proti, zdržel se, přijate, 4 pro, proti, návrh 4, prověříme, zahájí hlasování, končím hlasování, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování o celém textu elektronicky. Končím hlasování. 22 pro, 6 proti. Takže blahopřejeme paní Matera a nyní eh, eh, absolutorium 2014 jde o rozpočet Evropského Institutu pro rovnost pohlaví. Návrh 1 pro, proti, zdržel se přijat. 2 pro, proti, zdržel se zamítnut. 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 4 pro, proti, zdržel se souhlasen. 5 pro, proti, zdržel se, přijaté, 6 pro, proti, zdržel se, přijaté. A nyní závěrečné hlasování elektronicky, za hlasování. Končím hlasování a 22 bylo pro, 5 bylo proti. Odsouhlaseno výborně. Blahopřeji, děkuji za součinnost, skončili jsme s hlasováním. <clears throat>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 Yeah, el, dear colleagues. Vážené, vážení kolegové, zahájíme naši další diskusi. Máme 45 minut na tuto rozpravu a potřebujeme všechen tento čas. Como digo, tenemos eh, 45 minutos para celebrar este... Máme 45 minut na tuto diskuzi, takže začneme hned eh, s s paní ministriní eh, pro školství, kulturu a vědu, paní Buse Makr, která nám představí mm, mm, program zemského předsednictví. Jak víte, to je vždycky již zvykem na, ka- na začátku každého předsednictví se vyslechnout eh, prezentaci mm, pracovního programu a poté eh, úvodní diskuze. Samozřejmě příští týden budeme obecně diskutovat o Eh, programu a já bych velice ráda, aby i mm, eh, některé z vás tedy eh, do té obecné diskuzi na plénu vystoupili k otázkám, které spadají do portfolia naši, našeho výboru a určitě paní ministrině nám nejprve vysvětlí, v jakých oblastech bude působit nizozemské předsednictví, tedy v oblasti rovnosti mezi muži a ženami. Na to se zaměříme. Takže děkuji paní Busemaker, že jste přišla a hned vám dám slovo a poté zahájíme diskuzi s ostatními kolegyněmi a kolegy. Děkuji, Garcia eh, Vážená paní Garcia Perez, dovolte, abych nejprve řekla, že je mi skutečně velice ctí, že si mohu eh, vyměnit názory s členy výboru FEM, protože eh, nevidíme tolik orgánů nebo výborů v Evropě, kde by byly ženy tak dobře zastoupeny jako zde. Proto je mi skutečně potěšením, že jsem zde. My eh, jsme se s paní Garcia Perez sešli loni v říjnu a už tehdy jsme hovořili o současném vývoji v Evropě a jak ten ovlivňuje ženy. Hovořili jsme o významu strategického angažování ve prospěch genderové rovnosti, protože rovnost pohlaví není něco samozřejmého, pořád potřebuje být zdůrazňován. Během předsednictví Nizozemska v Radě Evropské unie se budeme snažit klást důraz na rovnost pohlaví v Evropě a podporovat tento program a velice se těšíme, že v nadcházejícím období budeme s vámi spolupracovat. Vážení členové výboru FEM, Byť eh, jsme v teorii dosáhli v mnoha členských státech Evropské unie rovnosti genderu, musíme i nadále tyto úspěchy sledovat a nadále posilovat. Pořád jsou po zapotřebí zásahy na straně politiky i dnes. Eh, za posledních eh, sto let se dveře, která podlahá století byla pro ženy zavřena, se postupně začala otvírat na pracovním trhu, v právním systému, na univerzitách, v politice, na ulicích i v rodině. Evropská legislativa je významnou hybnou silou tohoto pokroku. V Nězozemí nediskriminace a rovné zacházení jsou zakotveny v článku číslo 1 naší ústavy. Řekla bych, že to je výrazný příklad, jak ženy mají prospěch z té práce, kterou se zabýváte v tomto parlamentu a v tomto výboru ale jistě se mnou budete souhlasit, že evropské zákonodárství jako takové nestačí. Zákony sami o sobě nemohou zachránit například nedávným incidentům, kdy došlo k početným útokům sexuálního rázu na mnoho žen v evropských městech tyto incidenty jsou varovným signálem, že rovnosti pohlaví v praxi ještě dosaženo nebylo a že máme před sebou další problémy a proto musíme i nadále usilovně pracovat a že je to zapotřebí dnes více než kdy jindy. Ženy a také osoby LGBTI usilují o rovné zacházení a rovná práva již po celá desetiletí. E, na základě globalizace a současného přílivu migrantů vidíme, že teď jsou tady různé názory na to, jak se chovat k ženám. A proto se musíme zasazovat o naše hodnoty a myšlenky a aktivně je vyjadřovat. Evropské hodnoty a představy ohledně rovnosti mužů a žen nejsou k dalšímu jednání. To je jasná věc protože každý v Evropě musí dodržovat zákony a normy, které jsou typické pro demokratickou společnost. Neměli bychom zavírat hranice, ale měli bychom nastavit jasné meze. Sexuální násilí na ženách je nepřijatelné bez ohledu na okolnosti. Je třeba zdůraznit, že sexuální násilí na ženách se rozhodně neomezuje jenom na nějaké konkrétní skupiny ve společnosti. Studie FRA z roku 2014 ukázala, že 33% žen v Evropě měly zkušenost se sexuálním nebo fyzickým násilím, což jsou šokující čísla, která eh, si vyžadují akci. A proto je třeba provádět zákony v praxi pro naše předsednictví v Radě Evropské unie jsme si vybrali poměrně skromný, ale cílený program. Eh, předsednictví Nizozemska v Radě Evropské unie v roce 2016 vychází ze tří priorit že Unie se musí zaměřit na zásadní věci, musí vytvářet růst a pracovní příležitosti prostřednictvím inovace a musí aktivně zapojovat občany a občanskou společnost do tvorby politiky. Nizozemské předsednictví nastolilo mnoho otázek už eh, na předběžný program příběžný před přípravných orgánů v Radě ohledně genderové rovnosti. Během příštího půl roku několik návrhů komise se bude diskutovat v Radě a jak jistě vy tady víte, jednání o těchto iniciativách se bude týkat i velkých výsev. Určitě máme před sebou velmi významnou úlohu a e, mohu vás ujistit, že my v Nizozemsku budeme Prostě upřímně se snažit toto vše zprostředkovávat, abychom se dostali ke konsenzu ohledně nadcházejících směrnic. Předsednictví Nizozemska chce posunout dopředu diskusy ohledně směrnici o rovném zacházení a aktu o přístupnosti. Chceme také eh, nadále navázat na produktivní diskusy o právách žen, na, eh, která se odehrála na zasedání skupiny na vysoké úrovni o genderovém mainstreamu. Minulý týden se to konalo v Amsterdamu domu a tady delegace z členských států Evropské unie si vyměnili zkušenosti o posledním vývoji v jejich zemí a byly předloženy také osvědčené praxe a e, bylo nám ctí, že jsme měli možnost Eh, uspořádat tuto významnou událost a měli jsme tam odborníky ze všech členských států Evropské unie. Ale rok 2016 teprve začal a budeme podporovat také vysokého zástupce místo předsedkyně, aby mohla skutečně předložit významný závazek na 16. zasedání eh, komise OSN o stavu žen. A velice se těším, že i tento výbor eh, se tam objeví a budeme se také zabývat zabývat otázkami realizace rezoluce Rady bezpečnosti týkající se žen, míru a bezpečnosti. V březnu nizozemské předsednictví předloží eh, návrh závěru rady na radě EPSCO na základě iniciativ komise týkající se strategického angažování pohledně rovnosti pohlaví a seznamu akcí ohledně rovnosti LGBTI. Ráda bych také poděkovat Evropskému ústavu pro rovnost pohlaví za vynikající právě, protože bez práci bez patřičných údajů a výzkumu bychom nemohli provádět efektivní politiku. Když se podíváme na poslední aktualizaci seznamu otázek týkající se rovnosti pohlaví, vidíme, že pořád ještě máme před sebou dlouho práce. Je tady šest oblastí práce, eh, pracovní příležitosti, finanční prostředky, znalosti, čas zmocnění a zdraví. A tady německé, nizozemské ženy a muži mají poměrně malou mezeru mezi sebou. Nicméně pořád máme hodně co dělat a ilustruji to na několika cílech, číslech. I když účast žen na pracovním trhu v Nizozemsku je poměrně vysoká, pomě pouze 53% žen jsou ekonomicky nezávislé. Pouhých 53%, což znamená, že prakticky téměř polovina eh, nizozemských žen se nemohou finančně e, sami e, uživ, obživit. A tato situace mě zneklidňuje. Zneklidňuje mě to proto, protože si myslím, že ekonomická nezávislost je mimořádně důležitá pro dosažení autonomie. Simone de Beauvoir e, nazvala realizace, seberealizací člověka tím, co je nejdůležitější podmínkou, aby i ženy dosáhly autonomie. Jak se praví v deklaraci TRIO o genderové rovnosti, kterou jsem sepsala spolu s kolegy z Malty a Slovenska, která byla podepsána na Radě EPSCO 7 prosince v roce 2015 podpora ekonomické aktivity žen je velice prospěšná z hlediska ekonomického a sociálního vývoje a může to pomáhat zvyšovat zaměstnanost a snižovat riziko chudoby a sociálního vyloučení. Ekonomická nezávislost rovněž pomáhá e, získat ženám ekonomickou nezávislost, která jim umožňuje správně využít svých kvalifikací, které zase jsou prospěšné jak pro jednotlivce, tak i pro celou společnost. Ekonomicky nezávislé ženy se mohou také nezávisle rozhodovat. Zajistit žen, ekonomickou nezávislost žen tudíž může e, přispět i k prevenci násilí na základě pohlaví. Pokud žena má finanční zdroje, aby se dokázala postarat o sebe a svou rodinu, pak možná eh, také snáze opustí partnera, který je zneužívá. Proto ekonomická nezávislost je něco daleko většího než eh, pouze finanční situace. Hovoříme tady o skutečné autonomii. Vážení členové výboru, je mnoho důvodů, proč by ženy měly mít větší finanční nezávislost v Zemsku a v Evropě vůbec a proto eh, to bylo pro mě inspirací, abych zahájila takzvanou cestu k zmocnění žen v Nizozemí. Cílem je zvyšovat povědomí o významu ekonomické nezávislosti. Chceme povzbuzovat ženy, aby se více účastnili trhu práce pozice a aby se staly nezávislejšími a zaujímaly významnější pozice ve společnosti. Já jsem během této kampaně hovořila s desítkami žen a dohodla jsem se na mnoha věcech s podniky, e, obcemi a vzdělávacími institucemi, což vedlo k tomu, že vzrostla informovanost o, o příležitostech pro ženy. Během posledních dvou let více než 1800 žen se zúčastnili e, událostí nebo akcí v rámci této kampaně a měli možnost si spolu pohovořit o ekonomické nezávislosti a hovořit o svých talentech a využít je. Dvě tisíce, dva tisíce žen učinili odvážné kroky vpřed a já jsem na ně hrdá. E, tato kampaň Empowerment Tour vedla k tomu, že jsme se hodně dozvěděli o tom, jak ženy mohou dosáhnout finanční nezávislosti, jak využít autonomie a využít využít vlastní talenty. Například eh, příběh Rahgat El s níž jsem se sešla a hovořila. Ona pochází z Iráku a je to matka samoživitelka, má čtyři děti. Když se rozvedla, musela začít pracovat. Začala pracovat ve společnosti, firmě, která se jmenuje Fan Hali eh, která loň, minulý týden byla oceněna v Davosu a ty eh, vyrábějí eh, boxerky pro muže a pro ženy ze starých košel. A pak si také udělala kurz vaření a nakonec se dostala do Akademie pro podnikatele, což je institut, který eh, nabízí takové kurzy v podnikatelské činnosti pro desetalentovaných žen. A pro ně to bylo velice důležité, protože ona si otevřela vlastní restauraci a velice se těším, že si tam jednou dojdu na jídlo. A tato paní je vynikajícím příkladem toho, co může pro ženy znamenat ekonomická nezávislost a vzdělání. Během této kampaně Empowerment Tour jsem se sešla s mnoha takovými ženami jako Ragat a proto jsem si uvědomila, co je důležité. Vztahy mohou skončit. Děti potřebují péče. Partneři mohou ztratit práce. Ale tato kampaň pro zmocnění žen opravdu pohnula věci vpřed. A ženy teď jsou schopnější investovat do sebe a do své nezávislosti. Doufám, že tento příklad je pro vás inspirací. Věřím na sdílení znalostí. Je třeba vyměnit si informace informace o osvědčených praxích s evropskými kolegy, abychom se dostali dále dopředu. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že podle mého názoru dobré předsednictví v Radě Evropské unie je spolehlivým a efektivním prostředníkem na cestě ke kompromisu mezi 28 členskými státy a také mezi radou a dalšími institucemi. Jak bylo řečeno, Eh, v eh, projevu našeho předsednictví o stavu Unie. Nizozemská vláda míní intenzifikovat vztahy s Evropským parlamentem během svého předsednictví ve prospěch eh, trvalé, systematické a strategické spolupráce s demokratickým orgánem, který je naprosto klíčivý pro legitimitu Evropské unie. Ještě znovu chci zopakovat, vážení členové tohoto výboru, že já věřím na sdílení znalostí, protože když se učíme vzájemně na ze svých zkušeností, můžeme zlepšovat politiku a můžeme být ještě efektivnější v našich snahách a dosahovat cílu. Proto nás vybízím, abychom zdvojnásobili naše snahy ve prospěch rovnosti pohlaví v Evropě. A nejlepší způsob, jak to začít, je právě eh, to, že to uděláme zde, že si budeme vyměňovat názory a budeme si vyprávět své příběhy. Děkuji vám za pozornost. Muchas gracias, eh, señora Busenmarker. Děkuji mnohokrát, paní Busemaker. A nyní zahájíme kolo otázek a odpovědi jako první budou pokládat dotazy ordinátoři a pak se dostanou ke slovu ostatní kolegové a kolegyně. Apeluji na vás, prosím vás, abyste hovořili stručně, aby se dostal ke slovu každý, kteří si přeje něco říci. ZPP. E děkuji, paní předsedkyně, a děkuji mnohokrát, paní ministrině, že jste si vyhradila čas na návštěvu eh, našeho výboru. Představila jste nám takové zásadní linie vašeho předsednictví, které jsou důležité pro boj za rovné postavení žen a mužů. Jsem velmi potěšená, že můžeme mít s vámi tuto debatu, že vám můžeme klást otázky. Nizozemsko, jak jste uvedla, je evropskou zemí, která již velmi dlouhou dobu se snaží o uskutečnění rovnoprávnosti a pln, vy, využití plného potenciálu žen. Již velmi dlouhou dobu se snažíte o rovné postavení mezi muži a ženami. Vy jako stát, také vy osobně a během vašeho předsednictví si myslím, by jste mohla dokázat. Myslím si, že by se vám mohlo povést přesvědčit kolegy na radě o svých, eh, o vašich zkušenostech. Také víme, že Nizozemsko u mnoha témat opakovaně dokázalo být, navrhovat pragmatická řešení, být realističtí. A tato snaha o řešení, o skutečná reálná řešení, tento pragmatismus, to si myslím, může být z vaší strany velký příspěvek pro vyřešení otázek genderových. My jako frakce máme několik priorit, několik obav a jsem ráda, že na úvod vašich slov jste některé z nich zmínila, například násilí páchané na ženách a jeho různé formy, nezávisle na tom, eh, na koho takovéto násilí je působeno, jaká vrstva obyvatelství má dočinění. Vše musí být odsouzeno a my musíme bohužel konstatovat, že násilí na ženách přibývá. Před nedávnem došlo k masovému sexuálnímu obtěžování, což naše obyvatelstvo velmi znepokojilo. A my doufáme a tady sázíme na vás, počítáme s vámi, že nizozemské předsednictví se bude angažovaně zasazovat o to, aby jsme účinně bojovali proti násilí páchanému na ženách. Myslím si, že naše úsilí skutečně musíme eh, velmi zintenzivnit i náš boj. My jako EPP eh, pokládáme za velmi důležité, a vy jste o tom hovořila, eh, to, aby evropské instituce byly ochotny efektivně a pragmaticky postupovat tak, aby zajistili implementaci a provádění evropských předpisů. Tady si myslím, že byste mohla být proaktivní a zajistit eh, to, aby v členských státech se korektním způsobem eh, provádělo evropské právo. Neboť již máme mnoho právních předpisů, evropské instituce odvezly již značnou legislativní práci, ale je třeba, aby byla konečně implementována. Ano, Toto vše se musí odehrát e, tak, aby byl dodržen princip subsidiarity a my budeme toto velmi pozorně sledovat a čekáme s napětím na návrhy, které předložíte během vašeho předsednictví, ale doufáme, že skutečně ten nátlak vyvíjet budete, jak to tak trochu vyplynulo z vašich slov zde nyní. Předsedkyně, děkuji. Prosím vás omezit eh, své vystoupení na dvě minuty. Nyní paní Arena za frakci SAD. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, paní ministrině, a děkuji také za to, že jste hovořila o masovém násilí, neboť mne osobně to velmi šokovalo, když jsem zjistila, že tyto masivní útoky a otázka migrace jsou velice často spojovány, což je velice nebezpečné podle mého názoru. Rovné zacházení pro nás musí zůstat prioritou, zejména v případě, kdy jasná fakta hovoří o tom, že rovné zacházení rovnoprávno jsou opětovaně v ohrožení. Je třeba, abychom bojovali proti stereotypům, neboť právě tyto stereotypy jsou příčinou násilí páchaného na ženách. A má otázka, kterou bych vám ráda položila. Jak chcete vy, jakožto zástupkyně předsednictví, zajistit eh, to, aby eh, ženy měly právo na to, sami rozhodovat o tom, co se bude dít s jejich tělem. My například eh, se chceme zasadit také o to, aby v rámci rozvojových programů byly nabízeny také vzdělávací programy, které budou informovat ženy o tom, jakým způsobem mohou sami rozhodovat o svém těle, jak například mohou um, provádět antikoncepční opatření. A nyní pá, násilí páchané na ženách. Když se podíváme na statistiky, zjistíme, že jedna ze třech žen se během svého života stane obětí násilí jak psychického, tak fyzického. Jakým způsobem ve světle těchto statistik můžeme přispět k tomu, aby země byly jak si při, abychom dokázali země přimět k tomu, aby ratifikovali i, i, i stambulskou dohodu. A nyní diskriminace. Diskriminace existuje v oblasti pracovní, mám tím na mysli platy a důchody. Jak můžeme vypracovat takovou strategii, která zajistí odstranění hospodářské ekonomické diskriminace a pak cestovní mapa Evropské komise. Co si myslíte o zavedení otcovské dovolené, která by jednak zajistila lepší vztah mezi muži a ženami a dále by zajistila lepší slučitelnost osobního a profesního života. A dále ženy ve statutárních orgánech podniků. To je téma, o kterém se právě diskutuje na radě. Takže je tady celá řada témat, o kterých se diskutuje již mnoho let a stále ještě se nepodařilo je nějakým způsobem dokončit, prosadit. Takže já si myslím, že je třeba, aby všechny eh, politické strany země měly odpovídající vůli. Předsedkyně, děkuji. A nyní za frakci zelených má slovo paní Henke. Prosím. Sorry. Eh, first, eh, first. Omlouvám se nejdřív paní Sophie Invalds Alda. Já děkuji paní předsedající a vítám tady paní ministrině Buse Majkrovou. Nejdříve bych chtěla podotknout, že osobně velice ctím si toho, co jste vše učinila pro Nizozemsko a doufejme během příštích šesti měsíců, co vše učiníte pro Evropu. V minulých týdnech nás do, jsme zjistili, respektive jsme si bohužel museli přečíst různé názory, vlastně byly hezké, protože od Kolína jsme zjistili, že každý v Evropě je vlastně feminista a má úžasné názory na ženy. Jenomže v realitě to bohužel vypadá jinak. To tady nebyl cynismus z mé stránky, to není nic nového pod sluncem. Jedna ze tří žen v Evropě se stane během svého života obětí násilí, ale já si myslím, že je to velmi konzervativní odhad odhad. Jedna ze tří žen ví, co to je stát se obětí útoku a sexuálního násilí. 52% dotazovaných ještě dále uvedlo, že pokud dívka s krátkou sukní se takto vydá do města, tak také chce, aby na ní někdo sahal v Maďarsku eh, také došlo k podobným vyjádřením v tom smyslu, že pokud žena či dívka s krátkou schutní jde někam do klubu nebo do restaurace, že se prostě nemá divit, když ji někdo obtěžuje. To, k čemu došlo v Kolíně, je strašné. Ale já bych eh, eh, chtěla říci, že je skutečně důležité se v první řadě vědomat pásilí, násilí páchanému na ženách a zejména sexismu a je zvláštní v tomto světle, že prohlášení trojky ze 17. prosince tyto skutečnosti, sexismus a tak dále neuvádí. Doufám, že události z Kolína zajistí to, že tento fenomen se skutečně dostane jaksi na první místo naší agendy. Z Víme, že některé země nabízejí kurzy pro migranty a uprchlíky, ve je vysvětlují, jak mají zacházet se ženami, jak se k ním mají chovat a já doufám, že účastníci těchto kurzů nebudou pouze, pouze uprchlíci migranti, ale také zástupci církví a další muži, kteří se již dopustili sexistických skutků. Maria již o tom hovořila. Najednou lidé, kteří vůbec nemají žádný respekt vůči ženách, silné feministické postoje, ale já jim nevěřím. A na závěr bych chtěla ještě něco říci. Horizontální směrnice, prosím, dokončitě jdi během vašeho předsednictví. Věnujeme se jí již po celá léta, stále ještě není hotová. Sestavní mapa pro LGBTI je správná, byla bych velice, kdyby se jí eh, nizozemské předsednictví přednostně jak se věnovalo a pokročilo v ní. A ženy ve vedoucích pozicích. I toto bychom měli brát velmi vážně. Teda jsem poněkud zklamána, když jsem se doslechla, že jste to jaksi nepostavili do popředí vašeho zájmu a já bych eh, vám ráda jakožto zástupkyně strany 66 řekla toto chcete se věnovat přednostně do mácnostem, které věří, tvoří jedna osoba. Často se tím myslí ženy, které vychovávají sami děti, ale já tím mám na mysli skutečné domácnosti, které tvoří jeden člověk a to je až 33%. E, děkuji e, paní předsedající a děkuji paní e, ministrině. Myslím si, že to jsou důležité výměny názorů. Já bych se chtěla zaměřit jenom na jednu věc protože si myslím, že tady opravdu můžete hodně udělat, pokud eh, se o to budete snažit. Dívala jsem se na ten váš přehled a já Mám pocit, že trošku je stranou otázka v statutárních orgánech společnosti. Hovořilo se o tom, ale tato komise nevěnovala takovou prioritu ženských práv. Například byla stažena eh, směrnice o mateřské dovolené takže vlastně by nám mohlo hrozit, že se budou stahovat určité směrnice. A myslím si, že my všichni skoro v tomto výboru jsme toho názoru, že to by se nemělo stát směrnicí eh, o ženách ve statutárních orgánech. Lucemburské předsednictví v tomto směru velké ambice, snažili se odstranit blokádu v radě, ale nepodařilo se mu to. Takže teď záleží na tom, zda vy při vašem předsednictví na to budete tlačit, aby směrnice o ženách ve statutárních orgánech byla eh, nakonec úspěchem. Potřebujeme tady politický vliv. A myslím si, že právě na vás může hodně záležet během vašeho předsednictví. Snad byste nás tedy mohla informovat o tom, co v tomto ohledu plánujete. Muchas gracias y en nombre del grupo. Děkuji za GUE paní Bjork. Thank you very much. I just want to... Děkuji. Já bych se chtěla také srdečně dotknout toho, o čem už někteří hovořili. E, myslím tím události, k nímž došlo v Kolíně a posléze k diskuzím. Jakožto feministka já mám pravdu pocit, že ta rasistická hnutí e, se teď snaží opravdu tvrdit, že je zajímají eh, zájmy žen, že chrání naše těla, ale mě jako feministku tohle uráží. Myslím si, že musíme zcela jasně říkat, co je za násilím páchaném na ženách. Ano, možná to je někdy kulturní jev, ale pak se jedná o mužskou kulturu, mužskou převahu a určitě máme tento problém i ve Švédsku, ve švédské kultuře pak bych ráda uvítala to, že chcete pracovat na otázce ekonomické nezávislosti. To je velice důležité. Pak um, otázka um, aktu o LBLTB e a rovnosti pohlaví. To je velice důležité. Takže velice vítáme v tomto směru vaše záměry. Ale myslíme, že musíme konkrétně dále prosazovat práva žen a podle názoru evropských žen eh, práce na rovnosti pohlaví stagnuje. Nevidíme pokusy za posledních pět let to pohnout dopředu, protože směrnice o rodičovské dovolené byla stažena. Chtěli bychom, aby tedy to bylo nahraženo něčím genderově neutrálním z naší eh, perspektivy, aby to nebyla jenom mateřská dovolená. A nejde nám jenom o ženy jakožto podnikateli nebo ve statutárních orgánech. Musíme vůbec navrhovat takové věci, které by posílily ekonomické postavení žen, které pracují. A pak bych ještě chtěla požádat o novou strategii o genderové rovnosti ze strany komise, aby byste na to měli tlačit, protože komise to blokuje a není to přijatelné. I rada žádá strategii, my chceme strategii a je to zapotřebí, aby ženy v Evropě viděly, že se na to díváme vážně a že máme politický plán chci se připojit ke kolegům, kteří by chtěli více iniciativ, pokud je o boj proti násilí na ženám a o ratifikaci příslušné úmluvy. Děkuji. Eh, <clears throat> finalizado el turno de los portavoces. asi skončili se zájemci o slovo, a takže dáme slovo paní ministrini a potom případně ještě možná budeme mít čas, abychom mohli i dát slovo ještě ostatním. Paní Ajuto chce slovo? Tak prosím, omlouvám se, já jsem vás neviděla. Paní Ajuto, máte slovo? To není problém, děkuji. Velice rychle bych chtěla poděkovat eh, paní ministrini, že přišla a nic, jenom jsem chtěla říci, před šesti měsíci, když začalo lucemburské předsednictví, tak jsme byli svědky prezentace, která eh, obsahovala celou řadu různých iniciativ, hm, docela nadšených jaksi a potom za šest měsíců došlo ke stažení směrnice o mateřské dovolené, potom první rok, vlastně to byl první rok Evropský rok proti násilí na ženách, ale víme, jak to všechno začalo s těmi událostmi v Kolíně. No a takže kromě těch dobrých úmyslů, tak bych chtěla pochopit konkrétně třeba vážný problém nezaměstnanosti žen. A o tom hovořili kolegové. Jak hodláte jak hodlá nizozemské předsednictví řešit tento problém, který víme, že eh, je problém strukturální. Nedávno na slyšení jsme měli italskou ministrině na výboru EMPL, která prezentovala nový plán opatření hm, eh, pro eh, zastavení nezaměstnanosti v Evropě, takový obecný plán to je, ale nezaměstnanost žen tam specificky nefigurovala v těchto mm, evropských aktivitách. Dobře. No a členské státy tedy ší tedy specificky tento problém, ale já se ptám, v rámci rady jako nicemské předsednictví hodláte navrhnout a přijmout konkrétní opatření s dalšími členy rady, abyste se snažili konkrétně řešit toto mm, protože skutečně ženy jsou ve vyšším riziku chudoby, eh, ztráty práce, tak jak se sama i zmínila. Děkuji. Paní Ajuto, a nyní má slovo. Ano, asi tím skončíme diskuzi. Já se omlouvám u těch kolegů, kteří také chtěli slovo, ale určitě budete mít možnost klást otázky písemně pokud to bylo něco eh, navíc ještě k těm tématům, tak určitě předsednictví na ně zodpoví. Děkuji. Okay, thank you. Děkuji, velice děkuji. Myslím, že všichni jste se dotkli velice důležitých otázek a určitě mnohé z nich se tak či onak budou vracet během nizozemského předsednictví. Souhlasím s paní Lekry, že opravdu je třeba se trvale angažovat ve prospěch zlepšení postavení žen, nejenom jak jsme to dělali v minulosti, ale v budoucnosti. Já rozhodně se tím míním zabývat, už jsem to dělala a budu to dělat i v budoucnosti. Jsem ráda, že jste také zmínili, že nizozemci jsou obecně za to efektivní a pragmatičtí a doufám, že tohle budete ještě říkat i po konci našeho předsednictví. Každopádně já se budu maximálně snažit abych i po našem předsednictví vás přesvědčila, že jsme opravdu trochu pokročili. Vážení členové výboru, myslím si, že opravdu zbývá ještě hodně práce. Mnohé z vás, včetně eh, paní Infeld a York, se také zmiňovali o hrozných událostech, k nimž došlo v Kolíně, ale i v jiných evropských městech. A myslím, že i to zdůrazňuje, že emancipace a rovné příležitosti pro ženy, to je politika, která nikdy není konec. Bohužel vždycky se objevují nová rizika, nové výzvy a musíme jim čelit. E, mohu vám říci, že Rada je velice znepokojena událostně k nímž došlo v Kolíně nad Rýnem a jinde. Je to strašné, protože sexuální násilí je strašným porušováním eh, důstojnosti žen a rovnosti pohlaví. A to je důvod, proč násilí páchané na ženách klást ještě výše eh, na našem programu. Ženy by měly být eh, svobodné, svobodně se angažovat ve společnosti, aniž by se báli útoku. A měli bychom proti násilím na nich bojovat všemi zákonnými prostředky. Souhlasím s paní de Grift, že násilí, ať už k němu dochází kdykoliv a za jakýchkoliv okolností a kdokoliv je pachatelem, násilí je vždycky nesprávné a proto je třeba proti tomu bojovat. Právní stát nerozlišuje mezi kontextem, mezi náboženstvím, mezi kulturou. Musíme rozlišovat mezi tím, těmi, kdo se dopouštějí trestných činů a kdo opouštějí domovy ve strachu před pronásledováním. Je, tady je intenzivní diskuse o ne, uprchlících, ale tady nepotřebujeme stigmatizaci ale naopak pragmatický přístup, abychom dospěli ke společnému řešení. A proto musíme chránit eh, svobodu žen v Evropě. A já opravdu mám pevně v úmyslu eh, dále eh, postupovat v této diskusi během nizozemského předsednictví. A určitě budeme mít příležitosti během zasedání v New Yorku OSN. Tam se, tam se sejdou ministři a to, co zrovna může být důležité téma. Budou také ještě e, další akce, doprovodné akce k této velké konferenci. A proto já jsem opravdu velmi aktivně zapojena do této diskuse. Aby to nebylo v prohlášení e, tria předsednictví z prosince. Určitě je to věc, která si zasluhuje a již se také dostane naší pozornosti. Teď eh, k otázce paní Infeld. Já chci také zdůraznit to, že je důležité rovněž chránit svobody a aspekty pohlaví uprchlíků v Evropské unii. Neměli bychom rozlišovat eh, mezi ochranou žen a mezi politikou eh, zaměřenou na uprchlíky jako takové. Já eh, vím, že jsou tady zvláštní potřeby zvláště zranitelných žen a dívek. A to musíme klást do popředí humanitární reakce při plánování a realizaci této reakce. Musíme chránit samozřejmě také um, práva LGBTI. A jakožto ministrině pro i otázky emancipace už jsem vypracovala určité programy, e, abychom bojovali proti násilí na ženách a osobám LGBTI v asilových centrech to je velmi důležité. Obecně je za to, paní Arena se tady ptala na násilí na ženách, ta otázka byla obecně položena. Rada opakovaně vyjadřovala své odhodlání bojovat a vymítit všechny formy násilí na ženách. Bylo to v několika závěrech rady a členské státy také byly vyzvány k tomu, aby se připojili k, k úmluvě z Istanbulu. Kromě toho v roce 2014 a také během řeckého předsednictví se konaly konference, například konference proti násilí na ženách a nedávno v dokumentu vydaném eh, předsednictví se eh, zavazujeme k tomu, že budeme bojovat proti tomuto násilí. Rada EPSCO také hovořila o další angažovanosti v tomto Eh, směru na léta 2016 až 18. Ale právě se tady zmiňuje úmluva z Istanbulu. Samozřejmě s ohledem na kompetence Evropské unie a na právní důsledky. Je třeba nadále posilovat, povzbuzovat členské státy, aby ratifikovali tuto úmluvu. To není jediný způsob, ale důležitý způsob, jak se věnovat této důležité otázce násilí. Paní Arena se také zmínila o autonomii eh, těla ženy a antikoncepci. A na to navázali i jiní. Já jsem také zmiňovala rezoluci Rady bezpečnosti oblasti OSN ženy, mír a bezpečnost. A jedná se o ochranu ženského těla, to je v tomto ohledu také důležité. Obecně je řečeno, otázka mainstreamingu je velice důležitá a hovoří se o tom i na zasedáních na vysoké úrovni. Paní Nefilm se také ptala na akční plán o, o, vůči osobám LGBTI. Seznam akcí, jak víte, komise eh, předložila radě, bylo to loni v prosinci. Diskriminace vůči těmto osobám nemá místo v Evropě a proto jsme to jasně zakotvili eh, v smlouvě a předsednictví také vítá seznam akcí, které navrhuje komise v tomto směru a připravují se také e, e, závěry rady o rovnosti osob LGBTI. Doufáme, že to bude přijato v březnu. Pokud jde o diskriminaci na základě sexuální orientace, e, předsednictví míní i dále pracovat na směrnici o rovném zacházení, na které už komise pracuje po určitou dobu. Paní Enenfeld je europoslankyní z Nizozemí, jistě ví, že vztah mezi genderovou rovností a osob LGBTI je e, mě velice blízká a určitě se budeme snažit, abychom takto propojovali otázky pohlaví a LGBTI osob všude, kde je to vhodné. Pak tady bylo ještě několik otázek ohledně eh, žen v představenstvech eh, podniků. Já vím, že se hodně hovoří o, eh, směrnici o zastoupení žen ve statutárních orgánech. Hovoří se o tom v Evropském parlamentu, v Radě. A byť já jsem tady za předsednictví v Radě, chtěla bych zdůraznit, že v Nizozemsku zlepšování vyváženosti pohlaví u neexekutivních představitelů podniků je velice důležitou prioritou. My jsme eh, přidali, přijali například dobrovolný kodex eh, eh, řízení podniků, takže teď už velké podniky mají cíl, aby minimálně 30 bylo žen na, v dozorčích radách a představenstvech podniků. A čili tady se nehovoří jenom o tom minimum 30 versus 70, ale pokud tedy nedosáhnou cíli, musí to zdůvodnit. A já eh, jsem velice odhodlaná, že eh, to nakonec skončí dobře, že to bude úspěchem, jakožto ministrině. A například jmenuji eh, také žen, velvis naše zástupce, ženy tedy v představenstvech podniku. Chceme podporovat talentované ženy, aby byly v představenstvech a já tady velice eh, úzce spolupracuji i s předsedou eh, organizace zaměstnavatelů v Nizozemsku. To je poměrně nová věc. Já vím, že rada v prosinci nedosáhla většiny, že tam byla blokující menšina. Eh, pokud je o návrh komise eh, o směrni, směrnice přes zastoupení žen ve statutárních podnicích, eh, orgánech podnic Proto si nemyslím, že by bylo moudré momentálně na to tlačit příliš s ohledem na nedávnou historii, co se nedávno stalo s touto směrnicí. Musíme o tom dále jednat, než se dospěje k dohodě. Proto nizozemské předsednictví toto přenechá dalšímu předsednictví, pokud se neposunou názory v radě. Nizozemské předsednictví z tohoto hlediska nevytipovalo tuto směrnici jako jednu ze svých priorit. Ale i když se vám zdá, že to nevidíme jako prioritu, přesto stejně jako vy, i my v tom vidíme velice důležité téma. Myslíme si, že je důležité zvyšovat procentuální zastoupení žen ve statutárních orgánech a také zlepšovat způsob, jak si můžeme vyměňovat zkušenosti o osvědčených praxích. Pak je tady ještě obecnější otázka paní Bjork, Jedná se o strategické angažovanosti ve prospěch genderové rovnosti na leta 2016 až 2018. Já už jsem se o tom zmiňovala. Rovnost je samozřejmě velice důležitá, je to základní princip Evropské unie. A je tady komise, eh, eh, tedy strategie komise od roku 2010 až 15 a proto teď členské státy volají po nové. Během poslední rady EPSCO v prosinci tuto novou strategii komise předložila, došlo k výměně názoru a ty členské státy podporovaly eh, podstatu této strategie. Ale většina členských států byla zklamána tím, že komise nepředložila formální strategii a tím vlastně snížila postavení politiky gender genderové rovnosti v rámci Evropská unie. A opravdu závěry rady o rovnosti mužů a žen v oblasti rozhodování, tady rada vyzvala směrnici, aby měla komunika, sdělení a rada míní na prezentaci komise reagovat. Takže tady si myslím, se shodujeme. Paní Grip se ptala, zda rada podporuje lepší eh, regulaci, lepší eh, právní předpisy a jejich realizaci. Už jenom vteřinu potřebuje. A úplně poslední otázka, na kterou bych ráda odpověděla, tu položila paní Juto. Doufám, že vaše jméno vyslovuje správně. Uh, Eh, ženy a chudoba. Je to priorita, jak vím, pro slovenské předsednictví a také je to zmíněno eh, v, v deklaraci tria předsednictví, tedy spolu s Maltou a Slovenskem jsme se rozhodli, že bude vypracována zpráva na toto téma. A možná, že víte, že e, nizozemci se míní zaměřit na ekonomickou nezávislost, to už jsme řekli, a že i otázka chudoby a násilí na ženách je pro nás velkou prioritou. A vlastně jsem to řekla už na začátku mého projevu, že to jsou všechno vzájemně propojené věci a proto budeme úzce spolupracovat všechny tři členské státy, které se takto střídají v předsednictví a mohu vás ujistit, že i otázka žen a chudoby bude předmětem pozornosti v nejbližší budoucnosti. Děkuji mnohokrát a doufám, že jsem odpověděla alespoň na mnoho spoložených dotazů, pokud ne na všechny. Děkuji a Teď bohužel už nemůžeme dát eh, příležitost jiným, aby se ptali, ale jistě budou další příležitosti. Zbývá nám ještě jedno téma na našem pořadu a dovol, programu a dovolte mi, abych teď Eh, pozvala paní Langbakovou, ředitelku institutu EIGE. E. Bude hovořit o výsledcích práce a dalším programu činnosti tohoto institutu. Um, so we'll continue on our agenda. We have another presentation of EIGE. E. I would like to welcome. Pokračovat máme zde eh, prezentaci eh, paní Landbach, eh, která nám vysvětlí, jaké jsou hlavní výsledky a činnosti institutu v roce 2015. Thank you very much, dear members of the... Děkuji. Dámy a pánové, the situation. Eh, poslouchala jsem informace, eh, které tady byly předloženy a já se tady obracím k vašemu výboru, eh, který jako ostatní diskutuje ty nebývalé výzvy. Jsou to důsledky ekonomické krize, pak zvyšující se migrace, zvyšující se vnitřní hrozby a také stoupající i netolerance, které ohrožují e, předivo naší společnosti. A je velice důležité, abychom e, se abychom se na to nedívali bez ohledu na pohlaví. To musíme také brát v údolí. I náš index rovnosti pohlaví ukazuje, že Evropská unie došla jenom do poloviny cesty a že došlo jenom k malému zlepšení od roku 2005, protože v rozhodujících strukturách jsou ženy málo zastoupeny, že eh, eh, jsou zastoupeny tam, kde je málo placená práce, to se ještě zhoršuje a ohrožuje stále více psychologické, fyzické i sexuální násilí, což dnes také několikrát zaznělo. Na Navíc eh, stereotypy a sociální předsudky eh, samozřejmě eh, posilují i další výzvy, které představují například uprchlíci, kteří prchají před válkou. Pak je tady obrovská chudoba, před kterou prchají a to způsobuje, že jsou velice zranitelní muže i ženy. Náš institut chce se pořádně podívat na některé z těchto výzev z hlediska genderu a pomáhat eh, politikům s důkazy a expertními znalostmi tak, aby naše politika opravdu prospívala mužům i ženám. A chceme pomáhat chránit ty nejzranitelnější Eh, proto bych se chtěla zaměřit na čtyři oblasti, eh, které se týkají naší práce z roku 2015 a v tom samozřejmě pokračujeme i letos. Za prvé otázka chudoby. To už tady bylo zmíněno, zaznělo to v několika otázkách, hovořila o tom i paní ministrině. V Evropě máme dnes 62 milionů žen a 59 milionů mužů, kterým hrozí chudoba a sociální eh, vyloučení, ale feminizace chodby znamená, že pohlaví obvykle to zvláště zhoršuje v souvislosti i s jinými faktory zranitelnosti. Například eh, každý druhý rodič, který je samoživitelem v Evropské unii, je ohrožen chudobou a 88% z toho jsou ženy. Ukazuje se, že děti, které vyrůstají v chudých rodinách nebo ohrožených chudobou, mají větší problémy, když vyrostou. A velmi často se jim nedaří zlomit tento, prolomit tento kruh chudoby. Čili často pak se chudoba stává celoživotním společníkem. I muži i ženy jsou pravdě, eh, eh, častěji eh, chudí, pokud jsou mladí nebo naopak starší, ale ženy seniorky jsou více ohroženy chudbou, chudobou, protože se tady ukumul, akumulují různé faktory, protože jsou příliš často zaměstnány jenom na částečný úvaz mozek nebo nemají dostatečnou mzdu a proto tady je také rozdíl v důchodech, co jsme slyšeli i za předsednictví a proto eh, staré ženy jsou často eh, chud, eh, hodně chudové, chudy. A také mladí lidé jsou často ohrozeni chudobou. A potřebujeme další výzkum, abychom odhalili skutečný rozsah a podstatu této situace a to zejména v souvislosti se současným přílivem migrantů a s tím, jaký velký tlak to e, představuje na e, státy, protože ty musí vypracovat opatření pro sociální začlenování těch, kdo tady zůstanou na zážádost eh, příštího eh, slovenského předsednictví náš ústav pracuje teď na zprávě o chudobě. Zmiňovala to paní ministrině. Zpráva ehm, chudobě a sociálním vyloučení žen a mužů v Evropské unii. Budeme tedy eh, zkoumat, jak je propojena chudoba se s etnicitou, věkem, zda je někdo migrantem nebo ne a budeme také sledovat eh, dopady hospodářské krize. Ta zpráva pro slovenské předsednictví bude doplněna o sbírku eh, osvědčených praxí, které efektivně řeší eh, dimenzi genderovou do konce roku 2016 eh, ta zpráva vyjde a podpoří také závěry Rady Evropské unie, protože jedná se zejména o platformu pro akci v Evropské unii. Náš ústav bude i nadále sledovat také oblasti, které se týkají nerovností a zároveň i chudoby, a to z hlediska indexu genderové eh, rovnosti či nerovnosti oblasti. Na žádost malského předsednictví se budeme zabývat také otázkou chudoby a sociálního vyloučení z hlediska zaměstnanosti a plánujeme vypracovat zprávu. Tam budeme analyzovat, eh, jak se zvyšovat kvalifikace žen na pracovním trhu, o které přicházely, protože ze sociálních a jiných mm, mm, důvodů nejsou dlouhou dobu přítomné na mm, pracovním trhu, že vychovávají děti a, nebo jsou zaměstnány na částečný úvazek a v nebezpečných oblastech. Dále, na, na, násilí na ženách nezávisí na věku, na etnickém pozadí nebo na statutu migranta. Obě odehrává se to všude. A násilí na ženách je eh, spojeno se sociálně-kulturními normami, s předsudky. O tom jste tady také dnes hovořili. Je to zakořeněno i v naší společnosti a nelze to efektivně uh, řešit, aniž bychom řešili mm, stereotypy a sexismus. sexismus. My jsme se zabývali také nedávno um, násilím na ženách v Evropské unie. Eh, často se nezasahuje eh, ve prospěch obětí. Chybějí eh, struktury na jejich podporu, chybí důvěra ze strany obětí vůči příslušným orgánům či institucím. Například jsme udělali průzkum v Polsku a 80% souhlasili s tím, že prostě nemůže dojít k znásilnění mezi manželi nebo partnery. Nebo mladí lidé na Kypru řekli, že 50% chlapců si myslelo, že je docela eh, v pořádku, aby on nastavil eh, normy, jak se má dívka oblékat. Eh, nizozemská předsedkyně hovořila o nutnosti norem eh, v oblasti migrační politiky. Hodně se ještě musí dělat, abychom se podívali na různé formy násilí páchaného na ženách a genderové stereotypy. Potřebujeme k tomu srovnatelné a dobré údaje. Proto náš ústav bude i nadále zlepšovat databázy o ženách, eh, násilí na ženách a chceme mít totiž srovnatelné údaje a budeme podporovat členské státy v tom, aby plnili své závazky, eh, pokud jde o sledování eh, provádění směrnice o práv obětí a také, aby se připojovali k úmluvě z Istanbulu. Ehm, otázka našeho, našeho, eh, my tedy budeme i nadále používat náš index Eh, genderové rovnosti a budeme srovnávat data tak, aby členské státy mohly jevy a eh, účinnost boje proti násilí eh, účinně srovnávat. Eh, pak se musíme zabývat také otázkou ženské obřízky. A my už eh, máme tady určité vodítko, jak vyhodnocovat riziko, že k ženské obřízce bude docházet a zase budeme se teď zabývat tím, jak to ženské státy dělají. Násilí na ženách je také důležité v souvislosti se současnou migrační krizí. Máme tady mnoho, eh, mnohé zprávy o zneužívání žen cestou do Evropy Evropy. A proto je důležité, aby eh, naše přijímací střediska a pak také další zařízení, která už směřují k integraci, eh, byly příslušně podpořeny a aby ženy měly přístup k lékařské péči. Budeme tedy provádět eh, úvodní analýzu všech zdravotních problémů, které souvisí zase se, pohlavím migrantů. Dále potřebujeme také kvalitní rozhodovací struktury. Nedávná zpráva pro lucemburské předsednictví ukázala, že došlo ke pokroku v mnoha oblastech a to zejména v politice. Nicméně e, důkazy jsou jasné. Ženy pořád ještě nejsou v rozhodovacích strukturách dostatečně zastoupeny. E, od ekonomických přes sociální, kulturní. Například muži pořád ještě převládají v řízení ústředních e, centrálních bank a v představenstvech podniků v ministerstvech financí. Jenom každé 25. vrcholové místo zaujímá žena. Z 28 guvernérů centrálních bank jenom jedna na Maltě je e, žena a máme jenom dvě ministrině financí e, v Rumunsku a e, Švédsku. Chystají se um, olympijské hry a paraolympijské hry, proto také nerovnost žen je tady jasná zastoupení žen v rozhodovacích orgánech evropských a národních eh, sportovních organizacích je nedostatečné. U příležitosti MDŠ eh, uspořádáme mezinárodní seminář o rovnosti pohlaví eh, ve sportu, bude to ve Vilniusu. A nakonec efektivní genderová politika nemůže být osamocena. Genderové, genderový mainstreaming je důležitou oblastí naší práce a jsme věru hrdí, že letos můžeme předložit už plnou platformu pro genderový mainstreaming, což všem uživatelům, včetně politikům, dá nástroje a vodítka a informace o osvědčených praxi v různých oblastech, které jsou pro EU relevantní od energetiky a infrastruktury před sociální záležitosti až po zaměstnanost a kulturu. Teď také rozpracováváme analytický eh, nástroj pro sběr empirických eh, dat týkajících se parlamentu chceme konkrétně národním parlamentům poskytnout praktický rámec pro sebe samoposouzení, aby mohli sami vidět, jak by parlament mohl být vstřícnější vůči potřebám žen. Tento nástroj bude brát v úvahu dvojí eh, dimenzi parlamentu. Fungování parlamentu jako takového, jakožto organizace, postavení které ženy v instituci zaujímají pracovní podmínky, praxe s nimi se setkávají a rovněž politiky a zákony, které vypracovávají eh, parlamenty, které prospívají obecně společnosti. Doufáme, že tato i další práce bude i nadále podporou pro vaši činnost jakožto ústřední místo pro genderovou rovnost parlamentu. A ústav doufá, že bude vaším užitečným partnerem po celém, celém tomto procesu. Děkuji. A teď zahajuji diskuse. If you have any questions. Pokud máte nějaké otázky, které byste měli, nevím, tady začneme skupinami, ano. Tak s tím paní Vana. Děkuji že jste přišla. Děkuji za velice jaksi detailní zprávu. A e, nás velice zajímá spolupráce s EIG. Já mám takový náv- pro vás návrh. Jako zpravodajka pro gender mainstreaming bych chtěla vyzvat institut, aby e, blížej, úžej spolupracoval s parlamentem. My také teď se snažíme vytvářet takové struktury tady, které se budou zabývat permanentně touto tematikou. A potřebujeme vaši pomoc. Třeba při školení asistentů, zaměstnanců, nebo pro spolupráci s naší sítí, žentrovou sítí, je třeba zkrátit i zmenšit tedy ten, eh, mm, tu vzdálenost mezi Evropským parlamentem, národním parlamenty, aby byly více jaksi eh, informovány, aby tam byla větší osvěta a proto je třeba, abychom od vás dostávali podklady, zkušenosti, eh, tedy moje žádost. A ráda bych slyšela váš názor na to. Děkuji. Děkuji mnohokrát, budu hovořit německy, takže prosím nasaďte si rychle sluchátka. Také kvůli těm odborným výrazům mám dvě otázky k velmi specifickým oblastem. Za prvé děkuji mnohokrát, eh, velmi mě to ohromilo, velmi se mi trývilo také ta rozmanitost činností vašeho institutu a to vše, co podporujete. Já si myslím, že vaše zpráva bude pro nás dobrým mm, takovým základem pro rozhodování a nejenom pro náš výbor, ale i pro ostatní. Já si myslím, a paní Mina už o tom hovořila. My tady vypracováváme zprávu o genderovém mainstreamingu a to má hrát svou roli ve všech výborech. Chci se zeptat na jednu věc, která souvisí s regionální politikou a regionálně specifických údajů. Už jsem genderová eh, zmocněnky ve výboru REGI a velkým tématem tam je například investiční politika a rozdělování eh, prostředků ze strukturálních fondů nebo ten nový Evropský fond pro strategické investice a rozdělování prostředků z něj. A tady musím říct, že máme příliš málo regionálně specifických údajů o eh, politice rovných příležitostí a jejich dopadů. A já se tedy ptám, máte takovéto údaje a pokud ano, v jakých oblastech, nebo také údaje specifické o městech, to je také velice důležité. A vím, že urbání politika bude důležitým témem během vašeho předsednictví. A druhá otázka ta eh, se týká tématu, o kterém jste hovořila. Násilí páchané na ženách velmi naprosto s námi souhlasí, že takovéto násilí vůbec není otázkou původu. Když se podíváme na aktuální studii eh, Agentury pro základní práva, tak vidíme, jak neuvěřitelně velký. Je například rozměr domácího násilí v Evropě a násilí v sociálním prostředí, to je vlastně to největší procento násilí páchaného na ženách a proto si myslím, že tato debata mm, o migraci a uprchlících e, spojovaná s násilí podle nás, našeho názoru, feministického názoru je velmi pochybná. Já se ale ptám, pokud jsem to správně pochopila, hlavně se zabýváte kvantitativními údaji a kvantitativními porovnáváními. Já bych to tak nějak ráda svedla svou otázku do kvalitativní oblasti. Ptám se, máte například na nějaké porovnání v oblasti trestního práva, zejména sexuálních eh, trestních činů mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Já pocházíme z Rakouska, momentálně provádíme velkou reformu trestního práva, právě se to také týká těch trestních skutků, jako je obtěžování, znásilnění nebo toto takzvané veřejné obtěžování. Naše právo platí za velice dobré, naše trestní právo. Navzdory tomu i to rakouské trevní, trestní právo by nedokázalo vlastně uspokojivě pokrýt ty případy, ke kterým došlo v Kolíně a v dalších městech. A myslím si, že německé trestní právo je bohužel ještě horší. Takže se ptám, to, co o čem jste hovořila, Istanbulská umluva, ty různé směrnice, máte nějaké kvalitativní srovnání trestního práva právě v této oblasti sexuálních přečinů mezi jednotlivými evropskými zeměmi? Děkuji. Eh, thank you very much. The first... Děkuji. Za prvé, ano, skutečně připravujeme teď velice širokou databázi, eh, platformu eh, a školení. Samozřejmě to děláme již několik let a budeme se snažit kontaktujeme se a uvidíme, co by potřeboval parlament. A chceme eh, dělat osvětu u parlamentů. My to nazýváme Gender Sensitive Parliaments, a aby parlamenty si byly vědomy této problematiky a já myslím, že uvidíme teď, jak jenom časově to do sebe bude zapadat. Data. Bohužel, já jsem si to kontrolovala jsem si zrovna... Vy jste se, teď jsem to nepochopila eh, z mm, překladu, tedy vy potřebujete data pro eh, všechny typy, všechny regiony, ano. Já jsem chtěla, aby ta přednáška byla stručná, tak jsem to nezmínila. Ale nyní finalizujeme a brzy vydáme, velkou, začneme provozovat velkou genderovou databázi. Tam bude všechno, co je dispozici pro naše uživatele. Aby nemuseli mm, jak si hledat v různých databázích, na jednom místě dostanete všechny informace o rovnosti pohlaví podle kategorií a, a budou to data, data z Eurostatu, ale z dalších našich sesterských i bratrských agentur. A určitě e, my pro vás budeme moci dělat různé vyhledávání, rešerše podle zadaných proměnných hodnot, takže jakmile vždycky dostaneme nové údaje, tak hned je tam dáme a budeme se snažit pravidelně i e, sdělovat, jaký nový typ údajů se tam objevuje. Budeme dostávat údaje s Eurostatem a teď třeba jednáme i s Radou Evropy, s výborem regionu i s dalšími institucemi, které schromažďují údaje, tak abychom je skonsolidovali a dali je uživatelům k dispozici z jednoho místa. Násilí na ženách. Jeden zdroj, který již se tím zabýval, a my v minulém roce, eh, myslím v prosinci tady se konala akce, eh, týkala se mm, mm, eh, trestních systémů členských států. Ano, my děláme studii, a máme dvě zprávy. Jedna zpráva je o právních systémech, strukturách v členských státech v souvislosti se násilím na ženách, kde tam budou různé tabulky, aby bylo jasné tedy, jaké to jednání trestné je, je trestné jednání, jak se trestá, jaká je kvalifikace. A pokud vás to zajímá, tak vám můžu poslat odkaz a potom také i začali jsme diskutovat eh, s výborem Istanbulské umluvy. A mm, kdy budeme analyzovat a mm, i mm, to, jak členské státy implementují Istanbulskou umluvu a v podstatě i můžeme použít eh, údaje o této implementaci, protože i tam budeme zkoumat kvalitativně tuto umluvu. A třetí část, tak ta se týká toho, nyní finalizujeme eh, rámec eh, měření, eh, máme zde index měření násilí na ženách. První pokus byl, byl vytvořit takový složitý ukazatel, my jsme eh, ale zkoumali kvalitativní obsah, to znamená přístupy, postoje k rovnosti, tady eh, se nahlašují případy násilí, když se tedy podá trestní oznámení, jak se to zpracovává. A takže budeme pracovat na eh, těchto kvalitativních dimenzích, na stereotypech, sexismus. To jsou všechno ty hlavní příčiny násilí, to budeme analyzovat a to by mělo být hotové do konce tohoto roku. Děkuji. Pokud nám žádné další otázky, já nevím, tady ještě někdo? Ne, takže děkuji, děkuji vše, všechny ty informace. Něco do různého? Ne, tak se uvidíme 17. února. Děkuji.